Dobré ráno. Já prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli zahájit naše zasedání. Chci zde přivítat pana Roberta Gualteriho, předsedu výboru Econ, na tomto zasedání. A také zde vítám členy obou dvou výborů, kteří spolupracují na tomto dokumentu, na takzvané taxonomii. Eh, doufám, že v pořádku pořád jednání, že nemáte žádné připomínky, je tedy přijat. Děkuji vám všem za výbornou spolupráci, zejména oběma pravodajů, panu Eichhautovi a paní Pietikainen. Máme jen jednu hodinu eh, na eh, probrání této zprávy. Máme 23 123 pozměňovacích návrhů. 123 pozměňovacích návrhů a jsem velice ráda, že naše výbory spojily síly, aby se mohly zabývat eh, udržitelným financováním a balíčkem, který v této souvislosti obracovala komise před létem. Je eh, důležitější než kdykoliv dříve abychom eh, realizovali body, které se týkají eh, environmentální agendy a já jsem přesvědčena, že budeme i nadále velice plodně spolupracovat, tím dáme silný signál radě. A tento signál také vzali z naší diskuze. Nyní předám slovo panu Gualtierimu, aby mohl přednést úvodní pozornost známky. Děkuji vám mnohokrát, je pro nás potěšením se sejít podle článku 55 jednacího řádu a probrat tento velice důležitý dokument. Máme omezený čas a bude se hlasovat v výboru Ekon, takže musíme respektovat tento harmonogram. Dál už tedy nebudu eh, o tom hovořit a Předám slovo rovnou našim spoluspravodajů, eh, paní Eichhautově, paní Pětikajnen. Sirpo, prosím, jako první. Děkuji. Já jsem spoluspravodajka z výboru Envy. Možná, že bych tedy hm, mohla na úvod Eh, um, hovořit o širším kontextu, v kterém jsme spolupracovali jako spoluspravodajové eh, s Basem. Chci poděkovat Basovi za spolupráci, byla výborná a podařilo se nám uh, uh, už u některých věcí dohodnout. Uh, parlament se dívá jinak na to, toto téma, eh, na téma udržitelných financí, na taxonomii ve světle určitých kritérií. Toto se odráží ve zprávě z vlastního podnětu a eh, také eh, u dalších zpráv. Ten Postup komise byl takový, že reportovat se mají jen možnosti, které jsou eh, příznivé pro eh, klima. A pak byla otázka, jak správně nadefinovat eh, takové to činnosti, takovéto projekty ohledně emisí CO2 na základě pařížské dohody. Parlament se na to dívá tak, že musíme takto oznamovat eh, všechny relevantní eh, činnosti eh, tak, aby patřičné mm, podniky úředníky, měli informace o tom, jaké jsou jejich povinnosti a mohli eh, je tedy plnit, aby věděli, co mají reportovat ohledně svých investičních politik. A to se také projevuje v naší zprávě a v ukazatelích, o kterých píšeme a v té zprávě o uveřejňování informací Jedná se tedy o taxonomii, o, o, o informací. E, tu taxonomii stanovíme na základě dat, která máme. E, jedná se o to, aby jak soukromý, tak veřejný e, sektor podle nich jednali. Už zde máme určitá kritéria, která platí průřezově. Máme pravidla od OECD, máme eh, eh, informace a kritéria od Evropské agentury pro životní prostředí, od Evropské komise, od eh, monitorovací platformy pro oběhové hospodářství. Takže šlo o to, abychom všechnu tuto práci eh, harmonizovali a eh, vytvořili tedy harmonizovanou taxonomii a eh, vykazování, tak aby bylo jasné, jaké zdroje se spotřebovávají, ať už je to voda, energie, cokoliv dalšího, a jak to, jaký to má dopad dopad na životní eh, prostředí, na biodiverzitu, eh, včetně eh, rozsáhlých kritérií. Jde totiž o to, že když když se budeme řídit postupem komise a budeme se zabývat jen tím, tedy co jsou zelené investice, zelené produkty, tak eh, to bude znamenat, že pro podniky eh, budou právě zelené produkty, zelené investice eh, souviset snad další administrativní zátěží. Eh, naopak si myslíme, že by při všech těchto činnostech, eh, ať už se jedná o zelené nebo nezelené, eh, projekty, že bychom měli mít informace o tom, jaký to má dopad na životní prostředí. Pak je třeba rozlišovat to, co je šedé či zelené, například ve stavebnictví. Nemůžete říct, že všechny všechen beton je zelený produkt. Pokud e, e, víme, že, e, že k cementu se využívají zdroje a že tento cementářský průmysl působí 5 Eh, skleníkových emisí, tak eh, je jasné, že se to musí nějakým způsobem vykazovat. To znamená, že my tedy eh, zvažujeme mnohem širší pohled, otevřenost na trhu chceme, chceme prosazovat kritéria ohledně toho, co je tedy prospěšné nebo přátelé otázkách životního prostředí, ale současně chceme zohlednit všechny sektory a vytvořit eh, potř- eh, toto prostředí pro, eh, pro sektory. Takže ten postoj parlamentu dává lepší podněty podnikům. To se tedy eh, eh, projevuje eh, v působnosti té směrnice. Diskutovali jsme o úvěrových institucích, o, o, o příjemcích a musíme se k tomu všemu vrátit. Pole působnosti je rozšířeno tak, aby Eh, se po, omlouvám se, budeš muset eh, skončit. A další ukazat, ukazatele se vypracují eh, následně. Co se týče taxonomie, tedy té klasifikace, tak jsme se zaměřili více na biodiverzitu, eh, více než bylo v tom původním návrhu a jinak budu ráda odpovědět na vaše otázky. Děkuji, předám slovo Basu Eichhautovi na pět minut, prosím. Maximálně pět minut. Já se znám, tak já to jistě využiji. Děkuji a já jsem velice spokojen, že můžeme spolupracovat naše dva výbory. Já sám jsem členem obou dvou výborů. Pro mě je to velice logická kombinace ekonomika a ochrana životního prostředí, to je jádrem zelené ekonomiky a jsem spokojen, že i v tomto formátu se tím zabýváme. To je opravdu dobrý vývoj a já jsem spokojen. Za prvé chci poděkovat Sirpě spolu s pravodajce, která se na to dívá z té eh, strany životního prostředí, my eh, vycházíme eh, z různých eh, stanovisek a z různých politických pozic. Nehodne, nedohodneme se na všem, ale přesto si myslím, že ta zpráva, kterou společně vydáváme, představuje dobrý přehled o tom, kudy se parlament může eh, vydat a také je motivem k dobré politické debatě. Já doplním několik věcí k tomu, co zde již zaznělo. Eh, často jsem kritický vůči Evropské komisi, ale teď pro změnu chci opravdu komisi poděkovat Vidím, že tam už panuje nervozita. Já chci opravdu poděkovat Evropské komisi za podání tady toho návrhu. Eh, udržitelné finance jsou předmětem více, eh, více návrhů, ale tady eh, zavádíme taxonomii. Jakmile toto bude provedeno, tak se to bude využívat v budoucích aplikacích, když členské státy přijdou eh, tedy s eh, politikou zeleného financování, budou muset tuto taxonomii používat. A když, jestli se nám to podaří nastavit správně, tak vlastně zavedeme globální standardy. A to je velice dobré. Už jsme slyšeli reakce mimo EU, sledují, co zde děláme. A to je něco, Eh, vlastně, za co musíme poděkovat Evropské komisi, že eh, Evropa může eh, vést v udržitelných financování. S tímto vědomím, když se podíváme na ty návrhy, tak mám pocit, že co se týče některých otázkách, byla komise příliš opatrná a my tu laťku chceme nastavit trochu výše. My se pomocí tohoto návrhu snažíme zavést taxonomii, která vlastně odvádí finance od špatných investic k takzvaně zeleným investicím. Komise zcela jasně definuje tyto zelené investice tak, aby bylo jisto, že v budoucnu zelené označení vždy skutečně bude zelené a nebude to žádná vlastně eh, žádné eh, jaksi prostě Eh, lakování na růžovo, ale my chceme, aby ten pohled na ochranu životního prostředí byl holistický, abychom rozlišovali i mezi udržitelnou a neudržitelnou výkonností. Tady je potřeba toto vysvětlit, protože eh, lobbysté chodí okolo a okamžitě eh, jsou velice nervózní, když hovoříme o zelených financích, co eh, vlastně tam není, že eh, není že nejde o financování specifických sektorů. My tady eh, hovoříme obecně o financování ekonomických aktivit. O to také jde komisi. Takže kdykoliv má ekonomická aktivita pozitivní dopad na výkonnost nějakého ukazatele, třeba emise CO2, takže když se tato výkonnost skutečně zlepší, sníží se ty emise, eh, tak eh, máte zelené investice. Tam, kde ekonomická aktivita povede ke zvýšení emisí, tak eh, se samozřejmě dostane do té skupiny neudržitelných ekonomických aktivit. To přesto to znamená, že všechny podniky pomocí zeleného financování dostanou pomoc k přechodu na zelené zelenou ekonomiku, tak jak to také komise ehm, zaznamenala, protože do roku 2050 budeme chtít mít eh, uhlíkově neutrální ekonomiku. Musíme proto pomoci různým odvětvím zafinancovat eh, chůze tímto směrem. O to nám také jde, ale my tedy tam doplňujeme eh, identifikaci nejenom pozitivní, pozitivního výkonu, ale také negativního, protože to bude představovat motivaci přesunu finančních eh, toků. O to nám zde právě běží a to je asi to nejdůležitější, co já a SIPA doplňujeme do rozsahu tohoto návrhu. A mimo to se domníváme, že ten rozsah je třeba rozšířit ještě tím směrem, kdo má tuto taxonomii aplikovat že je potřeba, aby měla větší šíři v rámci celého finančního sektoru. A také rozšiřujeme tedy tu působnost, co se týče zveřejňování údajů. To je také důležité. Protože když se do toho pustíte, tak je potřeba také ty údaje zveřejnit. Tolik tedy k mým pěti minutám, tolik ode mě. Máme tam ještě doplnění, co se se týče procesu ověřování, my se snažíme vyvážit tu platformu a chceme zajistit, aby v budoucnu celá vlastně eh, ta práce na ESG se prováděla tímto směrem, ale vycházíme skutečně ze základu návrhu komise. Ještě jednou komisi děkuji a upřímně se těším na debatu na toto téma i na práci na podměvacích návrzích. Děkuji, Básy. Děkuji. Teď tedy stínoví zpravodajové, každý dvě minuty. Nejprve Adam Monafé, dvě minuty. Grazie, presidente. Ma... Děkuji, paní předsedkyně. Také vítám to, že ta politická diskuze o naší zprávě je prováděna eh, za spolupráce na obou dvou výboru, protože to ukazuje, že jak ochrana životní prostředí, tak ekonomický rozvoj nejsou v protikladu. Chci poděkovat oběma kolegům Eichhoutovi i Pětikainen za takto komplexní eh, a ucelenou zprávu. Eh, já bych se chtěla kousek vrátit. Je to návrh nařízení ze strany komise, který má eh, vytvořit rámec pro udržitelné projekty a jejich financování, tak abychom měli udržitelnější eh, investice. Eh, my eh, jsme v tomto funkčním období se zaměřili na řadu velice důležitých legislativních rámců zaměřených právě na udržitelnost, ať už je to um, okruhové hospodářství a nebo další politiky. Jsou to eh, politiky zaměřené na životní prostředí, ale současně jsou zaměřeny i na průmyslovou udržitelnou politiku. Víme ale, že aby se přešlo od norem k realizaci těchto politik, potřebujeme investice. A musíme být jasnou představou, jaká investice tímto směrem jde, která je tedy udržitelná, která nikomu školy. A eh, víme, že k tomu potřebujeme spoustu ekonomických zdrojů, abychom dokázali tyto projekty eh, eh, podpořit. A co je tedy udržitelné? Jaké indikátory, jaké parametry budeme používat, abychom hodnotili udržitelnost projektu, tedy investic? To právě potřebujeme zjistit. Prostřednictvím tvým eh, jasného zhodnocení jak rizik, tak eh, prospěchu, jak to už eh, uvedli kolegové před mnou, je možné vytvořit podmínky pro to, aby mm, se aby investice mohly být být učiněny za správné informovanosti investorů. Příští týden jako socialisté a demokraté předložíme pozměňovací návrhy zaměřené právě na posílení efektivity a ambicí tohoto nařízení podle, eh, na základě těch tří eh, rozměrů, které jsou tedy jak životní prostředí, tak eh, oblast řízení a také sociální oblast, protože udržitelnost spočívá hlavně hlavně v té sociální udržitelnosti. Děkuji. Děkuji paní Gentile jako další. Děkuji paní předsedkyně. Vycházím z úvah kolegyně Benafe. Navážu na ně. Toto naše setkání je výsledkem naší práce. A nemůžeme přitom odhlédnout z pohledu, eh, který zohledňuje v tomto složitém eh, eh, pohledu také sociální aspekt. Finance musí být důležitým nástrojem nástrojem pro eh, podporu nástrojů či případů, kdy můžeme podpořit eh, eh, energetický přechod a můžeme vést tedy investice správným směrem ukázat směr. Je to důležité také pro Evropany. Není to eh, snadný eh, úkol informovat eh, Evropany o tom, co se děje prostředí svým politiky zaměřené na ochranu životního prostředí. Evropská unie v tomto učinila již značné kroky v posledních letech a nyní eh, také musíme se zaměřit na finance. Financování ze strany investorů je již eh, jediným cílem tedy není, aby se eh, investor obohatil, ale aby se zlepšila kvalita života, aby se zlepšila kvalita života jak osob, tak v životním prostředí. Takže my na tom chceme společně pracovat, dosáhnout co možná nejlepších výsledků a e, budeme se snažit dosáhnout jako vždycky vyváženosti mezi politickým úsilím, tak abychom dali jasný signál, této delikátní fázi politické diskuze v zájmu občanů a na druhé straně, abychom uchovávali eh, ten eh, eh, podnikatelský prvek a podporovali tento podnikatelský prvek, který do této výzvy chce jít. Zatím to účelem na tom budeme dále pracovat. Luke. Děkuji, pan Luke. Good morning and uh, thanks to the colleagues. Dobré ráno, děkuji kolegům za jejich dosavadní komentáře. Já hovořím jménem naší stínové zpravodajky Kay Swinburne, která se omlouvá, že tu dnes nemůže být. ECR podporuje většinu práce komise na jejím akčním plánu pro udržitelné finance a na ty tři regulatorní návrhy. Pokud jde o požadavky na zveřejňování kritéria uhlíku a e, taxonomii. ECR se domnívá, že bychom měli pozorně sledovat práci, která dosud proběhla a pokusit se o konzistentnost balíčku udržitelných financí. Domníváme se, že požadavky na zveřejňování eh, eh, jsou tématem, u kterých je potřeba se eh, zamyslet nad tím, jak jdou dohromady se zprávami o, zveře, o povědě zveřejňovaných informací, které je potřeba se vyhnout duplikaci tím, které tento návrh má potenciál vyprodukovat. Budeme se zabývat také eh, kritérii pro nízkou míru uhlíku a návrhy, které mají urychlit přechod. A to to má být v protikladu k striktně binárním kategoriím. ECR eh, by chtěla omezit eh, pohyb chyby na trhu, které už nyní nastávají a přizpůsobit tomu o legislativu. Pokud jde o taxonomii, tak máme několik zásadních připomínek. Za prvé, vítáme rozšíření eh, rozsahu působnosti na úvěrové instituce, což je logické vzhledem k tomu, jakou roli hraje bankovní financování v evropské ekonomice. Je ale potřeba ještě dále objasnit situaci, tak jak se o tom diskutovalo u toho zveřejňování informací, je otázka, zda to má platit pro všechny služby, tedy i maloobchodní půjčky, anebo i pro srovnatelné služby. Za druhé, je potřeba se odchýlit od jazyku komise u těch produktů, které jsou uváděny na trh jako udržitelné. To je zásadní krok, zejména vzhledem k tomu, že má být zavedena nálepka s negativním dopadem na životní prostředí. To budeme ještě ve frakci projednávat. A potom vítáme zahrnutí eh, indikátorů a kritérií pro technický screening. EECR se domnívá, že je potřeba eh, si uvědomit, jaká práce už proběhla v národním sektoru a ty další nást- a jaké jsou další nástroje, včetně té taxonomie, která je dostupná investorům. Vítáme zvýšenou míru standardů standardizace, ale nemyslíme si, že, stávaj, že stávající eh, praktiky na trhu eh, je možné pouštět ze zřetele. Je potřeba umožnit dostatečnou míru flexibility. Jsme rádi, že v návrhu komise je článek 14, který potvrzuje, že je potřeba se zabývat také stran Net Assets. I ECR je toto téma blízké a zabýváme se jim v našich pozměňovacích návrzích. Těšíme se na další spolupráci na tomto důležitém tématu. Děkuji vám. Děkuji nyní za Alde paní Víring. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajové za poskytnutí eh, rozsáhlého a úplného návrhu zprávy. Po eh, sjednání eh, těchto třech témat za liberály mám přehled o balíčku jako celém a jasnou představu o tom, jakou úlohu má taxonomie sehrávat. Tato úloha má, se má stát jakousi lingvou frankou, slovníkem toho, co, bude, se budeme nazývat udržitelným. A tím nemyslím nějaký vyčerpávající seznam definicí, ale praktický nástroj využitelný k definování toho, co může být považováno za udržitelné. Aby tento nástroj vznikl, musí být také flexibilní a přizpůsobitelný, otevřený eh, inovacím eh, v rychle se rozvíjející situaci není žádoucí ani nezbytné eh, vyrobit další návrh eh, na zveřejňování údajů. To by bylo kontraproduktivní. V následujících měsících položíme základy pro za rámec udržitelnosti, který se stane solidním základem eh, legislativy v nadcházejících dekádách. Děkuji. Děkuji, pan Gerbrandy. Děkuji, paní předsedající. I já chci poděkovat komisi za návrh a chci potrhnout obrovský význam udržitelných financí. Včera jsme viděli, když vyšly zprávy, že eh, letos znovu eh, stouply eh, emise CO2 na úroveň nad Eh, rok 2017 a eh, tehdy také došlo ke zvýšení. Je tedy zcela nezbytné, abychom eh, investice směro, což jsou hlavní nástroje udržitelné ekonomiky, abychom je orientovali směrem k ekologické, k ekologické výrobě. Tady ale se stavím k komisi kriticky. Já vím, že taxonomie je nezbytné, nezbytná, já ji považuji za eh, jakousi, za eh, jakýsi nástroj nálepkování, ale to jsme mohli a měli udělat již před deseti lety. Eh, není nezbytné definovat zelené investice, je nezbytné, aby veškeré investice šly udržitelným směrem. A myslím, že zpráva z roku 2014 a následující potom ze srpna letošního roku, co se týče globální komise o ekonomice a klimatu, ukazují na významu tohoto tématu. Předsedou byl e, prezident Mexika. Vyplývá z ní, že e, miliardy nebo biliony, e, které půjdou do investic na infrastrukturu v nadcházejících letech, mohou přinést mnohem větší výhody než kdybychom postupovali tak jako do posud. Pro mě je tedy zcela jasné, že naším cílem není ozelenit, řekněme, 5% investic. Ne. Nakonec naším cílem je ozelenit všech 100% investic. To je jediná možná cesta ku předu. A zprávy, o nich jsem hovořil úvodem, Eh, ukazují, jak je to opravdu nezbytné. Nejde o, o eh, harmonizaci, jde o prokázání. Eh, musí tedy v rámci fiskální politiky dojít k ozelenění investic, to je to hlavní a závěrem paní předsedající, my potřebujeme taxonomii nejenom pro zelené investice investice, ale i pro eh, hnědé, to znamená nepříznivé investice. Děkuji, pan Papadimuli. Děkuji, já bych chtěl poděkovat eh, oběma spoluspravodajům, panu Eckhoutovi a paní Pěty Kejnen. Je jasné, že jsou mezi nimi zásadní rozdíly, ale to, co představují, je jakožto kompromis je uspokojivým výchozím bodem do další debaty. Já hodlám podat mnoho pozměňovacích návrhů, které mají ještě více zezelenit tento text, aby podporoval investice do všech sektorů ekonomiky, aby to byly investice příznivé k životnímu prostředí a k místním komunitám. Snažíme se naplnit cíle, které stanovila OSN a Evropská unie by se nejen měla řídit cíly OCN, ale zároveň by měla být v popředí tohoto úsilí. Je třeba posílit princip odpovědnosti a demokratického rozhodování. Komise předložila text, který je o něco lepší, než jsme zvyklí, a Evropský parlament se ho snaží ještě vylepšit, což znamená, že se musíme oprostit od vlivu lobbystů. Lobbysté se totiž domnívají, že Evropská komise je příliš zelená. Je potřeba se posunovat rychleji. Musíme chránit životní prostředí, o což se komise snaží. A my máme odpovědnost vůči občanům. Potřebujeme chránit životní prostředí, potřebujeme udržitelnost ekonomiky a je nutné také chránit veřejné zájmy a podporovat využívání obnovitelných zdrojů. Chce si někdo z dalších poslanců vzít slovo paní Grostet? Prosím. Merci. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Akční plán pro financování udržitelné projekty už byl navržen v březnu komisí a to je velice dobrá myšlenka myšlenka je vítaná. Důležité je, abychom si stále více uvědomili, jak je důležité mít rámec, podle něhož budeme schopni posoudit, zda hospodářská činnost může být chápána jako udržitelná. Mnohé už bylo vyřčeno. Nyní bych se chtěla zmínit o aktuálním tématu ve Francii. Na konci listopadu v Paříži došlo eh, k klimatické, nebo události zaměřené klimatické eh, prvky a Oxfam uveřejnil zprávu, který vyčí, která vyčítá eh, těm největším francouzským bankám, šesti bankám, že nerespektují své závazky, které přijali byli eh, na COP 2001 v Paříži. A podle této zprávy ve Francii banky udělily na léta 16, 17, 43 miliard eur ze svého financování na fosilní energie proti 12 miliardám na obnovitelné zdroje, obnovitelné energie. A nejdůležitější na tom je, Eh, se podívat dál eh, a eh, to, že musíme postupovat rychleji a výrazněji ohledně klimatické akce. A už to máme perspektiv v určitých členských státech, u nás ve Francii to, ta pozice eh, oficiálních institucionálních investorů je, aby eh, ve svých eh, finančních výkazech reportovali o tom, které činnosti jsou udržitelné nebo zelené. Nicméně například, co co se týče udržitelnosti při opravách budov, víme, že ta pravda jsou příliš eh, eh, složitá, těžká a je nezbytné, abychom zajistili, že členské státy budou více eh, investovat do těchto zdrojů než do fosilních zdrojů. Paní Jachtemaky. Jedna minuta. Děkuji. Já děkuji komisi za návrh, ale chtěla bych zdůraznit, že už nějakou dobu jsme svědky toho, že investice přestávají proudit do eh, fosilních paliv a eh, souvisejících produktů. Já tedy vím, že finanční sektor vítá jasná pravidla na podporu udržitelného financování, ale přesto bych chtěla zdůraznit, že ten velice dobrý záměr komise může mít významné vedlejší účinky. Za prvé, ta taxonomie a její definice komise by se měla opírat o stávající evropskou legislativu. Nemůžeme takovou definici vymyslet jen tak od nikud. Například pokud jde o udržitelné lesnictví, tak tam nemůžeme jen tak od nikud vymyslet novou definici, která je možná dokonce e, v protikladu s další legislativou, která upravuje využívání lesů. Potřebujeme skutečný rámec udržitelných financí, kde všechny sektory by byly povzbuzovány k tomu, aby eh, konali kroky na boj proti klimatickým změnám a chtěla bych zdůraznit také to, že by bydlení a budovy eh, by eh, měly být také zahrnuty, protože i to je velice důležitý sektor. Děkuji, pan Gualtieri, prosím. Děkuji a nyní má slovo na dvě minuty Petr Schmidt předseda Observatoře udržitelného rozvoje. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Já přejdu do Němčiny, protože je to pro mě jednodušší. Děkuji moc krát za pozvání. My eh, vítáme v hospodářském a sociálním výboru to, že Evropský parlament a komise se zabývají udržitelným financováním. V žádném případě to ale nejde dost daleko. Je toho příliš málo. Všechna fakta máme na stole. Je třeba se oprostit od lineární ekonomiky a naběhnout na ekonomiku oběhovou, ekonomiku nízkouhlíkovou. A čísla komise to zcela jasně ukazují. Potřebovali bych bychom eh, roční investice v řádu jednoho, jednoho eh, bilionu euro. Eh, to komise sama říká, například v Německu bychom tyto investice potřebovali a když se podíváte na ten návrh, tak ten v žádném případě nejde do zdaleko. Znamená to, že bych bychom celkově v rámci víceletého finančního rámce potřebovali objem 40 procent, abychom eh, jakž takž naplnili cíle. A co tady úplně chybí, a to je vidět i na té diskuzi, občas to bylo zmíněno, naprosto tu chybí sociální dimenze. Nejde tady jenom o zelenou dimenzi. Jde tady také o dimenzi sociální. Vidíme to na tom, jak to vypadá v Evropě u voleb. Lidé si připadají čím dál odstrčenější, takže ta Eh, ta zelená dimenze jde na úkor té sociální. I tady je potřeba, aby probíhalo udržitelné financování. Musíme také vést diskuzi o tom, jak eh, jakým směrem máme diskutovat. Protože eh, hospodářská soutěž je definována jsou, tedy kolik se toho produkuje a nikoli kvalitou. Takže když diskutujeme o financování, tak by eh, velice pomohlo, kdybychom eh, eh, změnili pohled na problematiku. Návrh komise každopádně nejde příliš daleko a podporujeme zpravodaj daje parlamentu v jejich práci. Děkuji. Děkuji. Máme tady také zástupce komise Martin Spolt. Prosím. A děkuji, pane předsedo. A pro Evropskou komisi jsou Udržitelné finance je jednou z klíčových priorit, takže vítáme úsilí Evropského parlamentu postupovat rychle s touto důležitou zprávou. Jak víte, eh, taxonomie je klíčem k udržitelným financím. Jsme také potěšeni, že oba dva výbory se spojily síly na této práci, udržitelná ne finance, Eh, harmonizují eh, cíle ekologie a ekonomiky a musíme také přizpůsobit regulativní politiku. Eh, jednat musíme rychle, máme varující důkazy, výzvy, před kterými stojíme, jsou větší, než jsme čekali. Doufáme, že spolu normotvůrci se dokáží dohodnout na tomto návrhu co nejrychleji. Naléhavost mluví sama za sebe v oblasti klimatu. Jak e, zmínil zpravodaj Bas Eichhout, e, Evropská unie má příležitost se stát jedničkou e, v tomto tématu a oslovuje globální partnery a dokonce i ty, kteří se nestaví příliš nadšeně a ochotně, chceme je přibrat a proto dosažení politického koncenzu mezi radou a parlamentem co nejrychleji bude zcela zásadní, protože teprve potom budeme moci skutečně vést. Komise pracuje každodenně velice pilně na tomto tématu. Jak víte, máme ustavenou specifickou skupinu, eh, která vypracovává taxonomii eh, pracujeme na taxonomii pro klima a výsledek práce bude hotov příští rok. Doufáme, že eh, v tu dobu bude hotov i legislativní rámec. Konečně poznamenáváme různé pozměňovací návrhy, které nabízí Evropský parlament a těšíme se na spolupráci se všemi poslanci na dosažení konstruktivní dohody ještě i s radou. Děkuji vám. Děkuji. Máme tady ještě postup Catch the Eye, jedna minuta. Já se omlouvám, pane předsedo, že jsem mm, se nepřihlásila Catch the Eye včas. Chtěla jsem jenom zdůraznit, e, samozřejmě budeme se zabývat e, taxonomií ekonomii nezávisle eh, na, na těch kritériích a, a eh, pravidlech pro uveřejňování informací. Eh, já mám trochu strach z té perspektivy, o které se zde hovoří, protože je tu takový, takový prostor, takový výklenek, kde nemusí dobře fungovat fungovat všechna ta pravidla. Bohužel ty hlavní aktéři tu nejsou teď eh, přítomni, ale já si myslím, že by bylo eh, zapotřebí, jakom zajistili přechod eh, u té taxonomie tak, aby jednotliví aktéři byli schopni přejít na plnou taxonomii oproti tomu, co je teď už přijato, nebo co bude přijato já to zatím. To, tam jsou určité eh, indikátory, eh, které je zapotřebí eh, využít a já si myslím, že bychom neměli umožnit, aby byla podkopána naše pozice, když tato pasrela nebude. Final comments, please, Sirpa. Děkuji, prosím oba spoluzpravodaje, Sirpa. Jenom velice stručně. Parlament Parlament v předchozích zprávách zdůraznil, že klade velký důraz na konzistentnost těchto tří zpráv, protože by byla tragédie, kdyby různé legislativní akty se rozbíhaly různými směry. Takže prosím, pokusme se zajistit konzistentnost těchto tří textů. Za druhé, v tomto návrhu jde o to harmonizovat stávající informace, nikoli měnit stávající legislativu. Například v iLook nebo dalších. Tam je otázka, tam je, jde o vytvoření rovných podmínek o využívání investicí. A je potřeba položit základy evropské regulace a globálních iniciativ a způsobit co největší globální dopad, jak o tom hovořila komise, protože finanční trhy jsou globální, takže nakonec eh, by vznikla globální kritéria, na to už jsou iniciativy. Než se ale dostaneme k tomu, eh, je potřeba třeba, abychom si sami ujasnili, jak to vlastně myslíme, jak chceme používat indikátory a jak chceme o nich podávat zprávy. To je celý smysl tohoto balíčku udržitelných financí a návrhu taxonomie. Děkuji. Děkuji, Bas Eichhout. Děkuji vám. Já toho nemám příliš mnoho co dodat. Děkuji kolegům za jejich podněty a za komentáře. Já mám pocit, že v podstatě eh, jsme zajedno v tom, jakým směrem se máme ubírat a samozřejmě budeme muset ještě doladit kompromisy. Nicméně cítím podporu pro naše eh, snahy. Jak zdůraznila Sirpa, zásadní je konzistentnost jednotlivých součástí balíčků. Je velice jasné, že to, to, co tady děláme, není v žádném rozporu s problematikou zveřejňování informací. Pro výkonnost taxonomie stačí zveřejňovat informace o environmentálním výkonu. Přesně takhle to zamýšlíme. Je to tedy takový doplněk dodatek k legislativě o zveřejňování informací. O dupli- duplikaci samozřejmě musíme zabránit, to je jasné. Pokud jde o to vymýšlení definice od jinut, tak, tak to úplně není. My se snažíme nastavit cíle tam, kde je potřeba hodnotit výkonnost. To je uspůsobení se klimatu, e, zmírňování klimatu, oběhové hospodářství a tak dále. To nejsou nové termíny. Ty už v evropské legislativě jsou. A jak posuzovat eh, různá eh, kritéria, jak používat indikátory, to už je součástí práce pracovní skupiny. Tady zbývá spousta práce na technické úrovni, eh, jak už vysvětlila komise. Takže to je důležité zdůraznit. A ještě poslední věc. Mě trochu zne Nepokojuje eh, pokrok v radě, takže teď je možná dobrá chvíle na to, abychom trošku zatlačili na radu, protože víme, že že tam probíhají vyjednávání pomalu a zdlouhavě, zejména proto, že se rada bojí příliš mnoha aktů v přenesené pravomoci. A některé větší země, jak víme, mají také své problémy. Já bych tedy řekl, že v tomto návrhu to musíme udělat, protože nedá se čekat až na to, až všechny detaily budou hotové, protože pak se to bude chápat jako oddalování akce. Toho se bojíme nejvíc. My v parlamentu pracujeme rychle. Lhůta pro pozměňovací návrhy už je příští týden, takže my jsme rychlí, a doufám, že i rada rychlí a společně se Sirpou se velice těšíme na spolupráci se stínovými zpravodaji a děkuji moc zkrát komisi za to, že nám pomohla s těmito kompromisy. Takže děkuji za toto společné úsilí výboru Envy a Econ. Děkuji, ano, jak jste říkal, tato debata ukazuje, je, že eh, tady existuje společná řeč, což je velice dobře. Ještě uvidíme, jak budou vypadat konkrétní detaily. Je třeba zajistit konzistentnost eh, jednotlivých textů. Myslím si, že tento první krok ve spolupráci je úspěšný, takže všem vám děkuji a prosím paní předsedkyně, aby zakončila tuto debatu. Děkuji. Já děkuji za tuto živou debatu, která ukazuje, že toto téma je velmi relevantní. Oznámím teď časový harmonogram lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. prosince v 5 hodin odpoledne. Rozprava o pozměňovacích návrzích 22. ledna a hlasování na společné schůzi dvou výborů 20. února. A doufáme, že na plenárním zasedání se bude hlasovat v březnu. Děkuji tedy moc krát za účast a přeji hezký den.